se týká pana poslance Rému Serna Giotto, který opouští frakci EPP a přidává se k frakci EKR, a to sice s účinností od dnešního dne 7. července.